Vychází pan prezident. Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte, abyste se posadili. Zahoji naše dnešní zasedání. Vidím, že paní Krejtnová ještě není v sále, takže bych navrhl, abychom nejprve dali slovo panu Barosovi. Ano, pane Ody, prosím. Pane předsedo, já bych chtěl upřít vaši pozornost na eh, nepřítomnost politické reprezentace, kterou stále máme s Evropskou radou. Eh, já jsem již napsal v tomto ohledu dopis, eh, protože legislativní aspekty je třeba projednávat už je dlouho, co Předseda Evropské rady nejezdí eh, v rámci článku 15 dohod s nám, protože eh, když se podíváme na to, že tady byl včera francouzský eh, prezident, vlastně by to měl dělat prezident Evropské unii. Je mi velice líto, že nebyl, že nepřijel proto, aby s námi diskutoval v předvečer zasedání důležité rady, důležitého summitu eh, protože tím rozhodně nepodpořuje eh, politické vztahy mezi Evropském parlamentu. Já doufám, že vy jednoho dne budete moci vždycky se účastnit zasedání Evropské rady a že Evrop, prezident Evropské unie se bude pravidelně účastnit zasedání Evropského parlamentu eh, prezident Evropské rady, myslím si, že hovoříte tedy o panu Van Rompojovi, Eh, je vždycky zván do Evropského parlamentu, al, eh, parlamentu, ale on se domnívá, že jeho partnery k jednání jsou šéfové státu a vlád a nikoli v Evropský parlament. Já jsem mu vícekrát zdědil, mi sdělil, že my zastáváme jiný názor ale znám některé lidi z vašeho politického okruhu, kteří mu stojí docela blízko. Možná, že byste toho mohli využít, aby ti mu řekli, Hermane, přijeď mezi nás. Možná, že to by uplatnilo lépe vliv, než to říkám já, ale musím vám také sdělit, že čistě správního hlediska není pan Rampoj, partnerem k rozhovoru s parlamentem podle pravidel, ale je to rotující předseda v současné době tedy irského předsednictví. Pane Svobodo. Nezávisle na to, že tuto iniciativu opět plně podporuji, znamená to tedy, že jednání, které povedeme o rozpočtu, budeme vést s irským předsednictvím, není-li naším kontaktním partnerem. Pan von Rompuy je tady naším kontaktním partnerem irské předsednictvo. Ano, pane Svobodo, sv... smlouva je naprosto jasná. Eh, zasedání rady zítra a pozítří se týká tvorby vůle šéfů státu a vlád. Budou jednat na základě článku 302 smlouvy eh, na Radě pro obecné záležitosti a její eh, úřadující předseda, předsedkyně právě vstoupila do sálu a proto naším partnerem k jednání by byl pan premiér Kenny. Vy jste o tom informován, pane Svobodo, já jsem to několikrát sděloval na konferenci předsedů, stejně tak, jak jsem to vždycky sděloval na setkání takzvané čtyřky, že kontaktním partnerem je vlastně irské předsednictví jednání s šéfy vládu stát a vlá, státu a vlád vede pan von Rampoj a to je věc, která není upravena ve smlouvách. Dobře, teď mám tedy velikou radost, že dorazila paní Krejtnova a okamžitě jí dávám slovo k prohlášení rady na přípravu zasedání. Prosím. Mr. President, Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci.